Please, those colleagues who have something else to do, tak eh, prosím, aby kolegové, kteří mají něco eh, jiného na práci, pokračovali ve svých aktivitách venku a nechali nás pokračovat dalším bodem pořadu jednání, což je výměna názoru na globální výzvy v evropské zahraniční politice. Eh, máme tu pana Eneko Laboru z nadace Notr Rob a pana Kevina eh, Watkinse z eh, European Think Tank Group. U příležitosti vydání studie eh, Engaging Europe in the World a další studie, jejíž název zní, proč evropské problémy vyžadují globální řešení a světové problémy vyžadují evropská opatření. Takže e, já bych pozval pana Landaburu a pana Watkinse, aby e, k nám promluvili každý na 10 minut a poté bude prostor na otázky. E, rád bych přivítal v pana Grebyho, pana Šulce a pana Laporta z European Think Tank Group. Vítám je zde. Takže prosím, pane Landaburu, máte slovo. Euh, euh, Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vám nejdříve poblahopřát k vašemu nedávnému zvolení a chci vám popřát mnoho úspěchů v obtížném a, nelech- a citlivém úkolu, který má zahraniční výbor Evropského parlamentu. Realita Evropy a světa vyžadují, aby tento parlament sehrával ještě významnější roli, než tomu bylo v minulosti. A myslím, že tady skutečně jde o schopnost Unie existovat na mezinárodní scéně. Naše Evropa, institut Jacques Delors je think tank, který se zejména zabývá třemi prioritními otázkami tedy občan a problematika evropských občanů. Otázka solidarity, soutěže a spolupráce. To bylo pro Žáka Delora základním motorem evropské spolupráce. A třetí směr je vnější činnost Evropské unie. Takže vidíte, že v tomto think tanku jsme poskytli významné místo realitě evropského působení ve světě. A pro nás je oproti jiným institucím typické, že se snažíme mít eh, nedogmatický, neteoretický a pragmatický přístup k těmto otázkám. Máme za to, že aktivita think tanku musí být službou pro ty, kteří rozhodují, pro exekutivu, pro parlament, aby se jim dostalo reflexe u osob, jako je Pascal Etienne Davignon, Elizabeth Gigu, Jacques Delors. Jsou to lidé, kteří mají eh, politickou zkušenost a kteří uvažují o základních tématech zahraniční politiky. Pro nás je také asi typické oproti jiným institucím, které Eh, odvádějí v Evropě také pozorovnou práci, je skutečnost, že jsme se rozhodli se soustředovat na řadu priorit, které považujeme za klíčové a vůči nímž se domníváme, že existují možnosti pokročit dále v oblasti současného legislativního období. Tedy Právě proto se s vámi setkáváme dnes, protože vy postupně budete právě působit na vnější politiku Evropské unie. Na základě eh, zkušenosti institutu Naše Evropa jsme se rozhodli vypracovat eh, před evropskými volbami eh, manifest, který znamená tedy zapojení Evropy ve světě. A tam jsou naše základní návrhy. Máme velmi málo času. Teď mi bylo řečeno, že mám 10 minut, snad mě, pane předsedo, nepřerušíte a neřeknete, že mám 5 minut, ale v kostce. V kostce tedy. Vycházíme ze, ze zjištění, které není příliš pozorodné, ale je zásadní. Již po řadu let a to a značným způsobem Evropa a členské státy Evropské unie ztrácejí vliv ve světě, a to jak v oblasti politické, tak ekonomické, demografické, to je prostě fakt, je to určité zjištění, z toho vycházíme. A za druhé také konstatujeme, že mezinárodní situace se značně v posledních týdnech a měsících zhoršila a to, co se děje u brán Evropy na jihu nebo na východě, tak e, právě tyto aktuální události jsou velmi znepokojivé a palčivé. A je potřeba reagovat. Je potřeba, aby došlo k nové mobilizaci, k nové angažovanosti Evropy, aby čelila tomuto pozvolnému úpadku, aby se stala vlivným subjektem, pokud jde o politické reality, které se dnes ukazují. Zjišťujeme v tomto manifestu také, který jsme vám zaslali, že žádný členský stát žádná země sebe významnější není schopna čelit těmto výzvám a poskytnout řešení otázkám zahraniční politiky. Ať už je to u specifických otázek, jako je arabské jaro, nebo politika pana Putina na Ukrajině, anebo u obecnějších průřezových otázek, tak neexistuje dnes, ne, již neexistuje pro největší evropské země možnost tyto věci měnit či ovlivňovat. Ve světě, který je určitě stále více konkurenčním a konfliktním prostředím, ten evropský rozměr je nezbytným, zásadním rozměrem a je také zásadní proto, abychom byli schopni jednat. Otázkou tedy je, jak definovat přidanou hodnotu, kterou může poskytnout vnější politika Evropské unie v kontextu, který je samozřejmě nesmírně obtížný. A tady je třeba realismu. Jacques Delors řekl před několika lety zcela jasně, že je potřeba dlouhého intelektuálního a politického zrání, abychom byli schopni vypracovat evropskou zahraniční politiku. A my jsme toho velmi vzdáleni. A bude třeba mnoho práce v oblasti intelektuální a politické, abychom postupně byli schopni vytvořit základy a pilíře takové politiky. A viděli jsme, a realita je taková, nemůžeme to zanedbávat, Maastricht selhal. Maastrichtská smlouva, která vytvářela základ z společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a kdy vznikly cíle, které dávali Evropě možnost jednat i v oblasti obrané, tak z velké části tedy tyto cíle nebyly naplněny a selhaly. A i když poslední Evropská rada eh, ministrů obrany s eh, předsedy vlád a hlav státu ukázali, že existují zajímavé možnosti pokroku, globálně za to nejsme na tom tak, nejsme tam, kde, měli, kde jsme měli být podle autorů smlouvy. Dochází k rozporu mezi členskými státy ve velmi důležitých otázkách. To je realita, není to překvapivé. Každý má svou minulost, zejména velké země, jako je Velká Británie, Francie, Německo. A tyto země mají své dějiny a nutně dochází k obtížnému hledání společných stanovisek. A pro mě je také velmi vážné, že neexistují dostatečné ambice součas, současných eh, lídrů, aby docházelo k dostatečnému pokroku v této oblasti, ať už protože nemohou nebo nechtějí, anebo nejsou, není tu dostatečná vůle jít více ku předu. A možná, že nedávné události Možná, že nutnost eh, se lépe a více sjednotit, abychom čelili vnější agresi, umožní postoupit v této oblasti. Ale to je realita, které čelíme. A vůči těmto jevům otázkou je, zda máme zůstat nečinní a říkat si, prostě to nejde, máme být eh, poraženečtí. Odpovědi v dokumentu, který jsme vám rozeslali, jsou takové, že v budoucím legislativním období je třeba, aby se zahraniční politika soustředila na pět základních oblastí. Měly by proběhnout reformy, které jsou nejen žádoucí, ale které jsou také politicky možné. Jsou samozřejmě obtížné, ale politicky průchodné. A první z nich, a velmi stručně uvedu, Mám málo času, ale odkazuji tedy na dokument, který jsme vám předložili. V první oblasti, kde si myslíme, že je možné učinit pokrok, je příprava krizového managementu, řízení krizí a kolektivních obraných kapacit. A prosincová rada uvedla některé základní motivy, kdy spolupráce při rozhodování o spuštění krizového managementu existují některé konvergentní kroky, které je třeba zkoumat a kde, tady je možno jít tedy významně ku předu. V oblasti obrané, společné obrané politiky je podle nás eh, klíčové zaujmout výrazný postoj vůči některým zemím, a to zejména vůči Rusku. Tady jde o přežití, musíme být mnohem důraznější, abychom eh, byli schopni definovat společné stanovisko, ale strukturálně během tedy volební období se nám zdálo, že třeba eh, revidovat evropskou bezpečnostní strategii, protože je to zajímavý dokument, který byl vypracován před deseti lety pod vlivem Javiera Solany a základní situace se změnila a je důležité a pro nás by to měla být priorita. A je to práce pro místo předsedu komisa Vysokého představitele pro zahraniční politiku. Je třeba dospět k definování nové strategie. Je třeba analyzovat současnou situaci, je třeba analyzovat hrozby pro Evropskou unii a je třeba také reagovat na tyto hrozby a poskytnout odpovědi. Je evidentní, že po deset let v rozvoji náboženského fundamentalismu změnil situaci a vyžaduje reakci, která nebyla aktuální před deseti lety. Nemohu zavírat do, podro- do podrobností, ale je třeba, abychom znovu definovali strategii obrany vůči analýze situace. A to nám umožní stanovit priority a zahájit politickou diskusi, která je nezbytná nejen v jednotlivých zemích, ale také na evropské úrovni. A Evropský parlament bude mít klíčovou úlohu v této oblasti. Konečně, abych byl stručný v této první oblasti řešení krizí a bezpečnosti neexistují žádné skutečné překážky, abychom eh, nepřipravili bílou knihu o evropské obraně a bezpečnosti. Celý svět se vyzbrojuje. Vidíme statistiky o nárůstu prostředků na obranu. Vidíme, že evropské země v tomto směru stagnují či klesají a oproti současným hrozbám je skutečně nezbytné čelit těmto otázkám a vrátit se k tomu. Neříkám, že řešení jsou jednoduchá, ale je to nezbytné. bylo by neodpovědné nesnažit se se o vypracování takové bílé knihy. Druhá věc, kde můžeme učinit pokrok, je ve společné energetické politice, abychom si zajistili větší nezávislost a bezpečnost a větší mezinárodní vliv Evropské unie. Jacques Delors před několika lety navrhl vytvoření Evropské společenství energie. Podobně jako společenství uhlí a ocely e, vytvořilo v 50. letech základní prvek pro znovu nastartování konkurenceschopnosti. A došlo by k doprovázení základních změn v oblasti energií. A zejména by se to týkalo zásobování plynem, kde jsme nesmírně závislí na Rusku v dnešní době. Má to samozřejmě interní vnitřní aspekty, je třeba vytvořit vnitřní trh s energiemi, ale je to také, má to také aspekty, které vnější, aby naše cíle byly tedy realističtější. A polský premiér, který se stane záhy předsedou Evropské rady, podpořil návrhy Jacques Delorse a mohlo by dojít tedy k významným pokrokům během tohoto volebního období a tomu by také občané dobře rozuměli. Třetí oblast, Jde o rozpracování otázky lidských zdrojů dnes a zítra v Evropské unii. A na základě toho se zabývat eh, politikou přistěhovalectví. Je to zásadní téma, vidíme to každý den. V novinách dochází k eh, tragédiím, které se odehrávají Evropa zdůrazňuje zabezpečení vnějších hranic a nelegální migraci a nemůžeme mít eh, migrační politiku, která se bude soustředovat pouze na aspekty bezpečnosti. Je to důležité. Existuje tu tedy dvojí výzva. Větší rovnováha mezi členskými státy, abychom eh, nesli břímě těchto migračních politik a boje s realitou nelegální migrace a žadatelů o azyl, je třeba tedy, aby došlo k větší solidaritě mezi členskými státy, abychom čelili tomuto obrovskému stávajícímu riziku. A na druhé straně je třeba také předjímat demografický úpadek eh, zemí Evropské unie v budoucnosti. Budeme potřebovat pracovní sílu za několik let a jde o to se tím zabývat eh, objektivně s nadhledem, abychom umožnili podporu politiky legálního přistěhovalectví. Není to velmi zestručním. Čtvrtý aspekt našich návrhů se týká ekonomiky a týká se nezbytnosti mít evropskou obchodní politiku, která bude silnější a dynamičtější Věříme v otevřenost našich hranic pro pohyb zboží a služeb. Nosné trhy jsou v nastupujících trzích. Evropa má velkou kapacitu vývozu do těchto zemí a musí tedy mít váhu v mezinárodních jednáních a v tomto kontextu transatlantická smlouva se Spojenými státy je zásadní zblížení norem obou tedy subjektů Spojených států Evropské unie bude mít obrovský dopad na dynamičtější výměnu zboží a s dopadem na zaměstnanost. Samozřejmě při vší obezřetnosti, ale je to nezbytnost. Musíme být mnohem odvážnější v tomto směru, pokud jde o přístup k Africe. My jsme na Afriku v tomto směru zapomněli a Afrika bude velmi důležitým kontinentem v 21. století. Nemám už dostatek času, takže přecházím k poslední oblasti, kterou vám předkládáme v našem dokumentu. Nutná hluboká revize politiky vůči našim sousedům. Zjišťujeme, neúspěch ze dvou základních důvodů. Jak na jihu, tak na východě. Náš přístup v roce 2004, a já jsem tedy pracoval pro Romana Prodyho, předsedy komise, a náš přístup byl takový, že třeba nalézt řešení pro země, které nemohou vstoupit do EU. A to řešení bylo předložit nabídku, aby byli přilákáni k Evropě. Byl to takový eurocentrický přístup, ty země se nám měly připodobnit, měly přijmout naše pravidla ve všech oblastech. A došlo k úspěchům, ale je třeba se podívat na to, že na východě to nezajímá všechny země a na jihu díky arabskému jaru a, a tomu, co následuje Evropa, už není atraktivní a to je základní problém. Evropa už nepřitahuje, protože naše nabídka není přiměřená. Tedy říci, my vám budeme pomáhat v oblasti rozvoje a otevřeme naše hranice vašemu zboží a pokusíme se zajistit větší mobilitu vašich občanů, to prostě nestačí, abychom tyto země přilákali, které z ideologických, politických, sociálních, historických důvodů prostě o to zájem nemají. Je třeba to revidovat od základu. A tím spíše, že jsme svědky absolutní degradace některých zemí na jihu středozemní oblasti, Libie, Syrie, znáte to lépe než já, a na východě také díky postoji prezidenta Putina, který škodí a nesouhlasí s normálními vztahy u těchto zemí takže nemám dost času, já jsem vyčerpal svou řečnickou dobu, ale je to absolutní nezbytnost revidovat dohloubky politiku vůči sousedům a možná na základě odvážnější, velkorysejší diferenciace pro ty země, které se chtějí přiblížit k našemu politickému, ekonomickému a sociálnímu modelu a pro ty je třeba dělat mnohem více jako je u Tuniska. A ty, kteří nechtějí mít privilegované vztahy s Evropskou unii, tak ty budeme považovat za třetí země bez dalšího. A to je cesta, která nám umožní soustředit naše úsilí a naše prostředky, abychom byli efektivnější. Takže závěrem eh, řeknu asi, když eh, jsme nuceni být realističtí vzhledem k současné situaci uvnitř Evropské unie i vně, vidíte, že si myslíme, že existují možnosti pro aktivitu během tohoto období a musíme se na to soustředit eh, a je třeba, aby eh, tyto nástroje byly plně využity. Vysoký zástupce místo předseda komise musí udělat zásadní kroky a bude mít možnost smlouvy, to umožňují. A to se v minulosti nestalo. A při plánování rad ministrů během pěti let jedna osoba bude předsedat těmto radám. Takže skutečně je možné naplánovat práci, koordinovat jednotlivé iniciativy. Zatím se to nedělo a je třeba také koordinovat eh, komunitární politiky pokud jde o jejich vnější rozměr. A tato osoba bude místo předsedkyní komise. Takže existujeme ve světě díky tomu, že komunitární politiky jsou silné. Rozvoj, obchod, energetika, životní prostředí, doprava. Tyto politiky působí díky komisařům ve vnější oblasti bez skutečné koordinace. A místo předsedkyní komise má tento úkol, musí se s tím vyrovnat a musí posílit také SVČ. Eh, a závěrem chci zopakovat své hluboké přesvědčení, že vzhledem k existujícím výzvám a neklidu je zřejmé, že vy, poslanci poslankyně v zahraničním výboru parlamentu, máte zvláštní odpovědnost, protože zastupujete náš lid, naše národy. A máte tedy za úkol sdělovat v našich zemích, co děláte, čím se zabýváte proto, aby existovala silnější vnější politika Evropské unie, což si přeje velká většina našich občanů. To prokazují veškeré průzkumy, takže mnoho štěstí. Tak já jsem vlastně nechtěl omezovat časově, ale eh, škrtnu to tady panu eh, Watkinsovi a tomu teď dávám slovo. Já se opravdu pokusím. Nejdříve bych rád poděkoval všem z vás. Vím, že jste tady poprvé zpátky eh, po eh, dovolené a první den ve škole je vždycky eh, bolestivý. Utěšujte se, že od teď už to bude jen lepší. Tak bych chtěl eh, poděkovat panu místopředsedovi a výboru za to, že se obrátil na čtyři výzkumné ústavy, které se zabývají rozvojem. Kdybychom bývali vedli tuto debatu před deseti lety, tak bychom se bavili v zásadě o, pomoci, možná tak trochu o obchodu a, a zahraničních investicích. V naší zprávě my eh, eh, říkáme. To v podstatě málo o tomto a většina věcí, o, o, o kterých hovoříme ve zprávě náš kolektivní zájem, je eh, blízká vaší agendě tady ve výboru v řadě dalších různých oblastech. Já si myslím, že je třeba eh, si zopakovat něco, co možná je zcela na snadě. Svět se zásadně proměňuje geopoliticky, hospodářsky, je tady posun eh, v těch technických deskách eh, globální ekonomiky, objevuje se síla vznikajících trhů a rozdělení na chudé a bohaté sever a jich se nám drolí. To samozřejmě neznamená, že tady není velká kontinuita starých problémů. Pořád tady máme miliardu lidí na světě, kteří žijí eh, za méně než 25 na den a máme pořád 7 milionů dětí, které eh, zemřou eh, každý rok na podvýživu. Většina z nich přímo, tedy v důsledku podvýživy. Takže máme tady spoustu starých problémů ale eh, je zcela eh, zřejmé pro nás, jako pro eh, ty, kteří se zabývají rozvojem, že to, čemu jsme dříve říkali rozvojové problémy, jsou problémy nebezpečí systému řízení státu, ekologie. A jsou to věci, které mají často Evropská unie a rozvojové země společné. Dávám několik příkladů. První část našeho podtitulu se zabývá tím, proč Evropa potřebuje globální řešení. A prosím, zamyslete se nad některými těmi e, věcmi, a vím, e, kterými se jistě budete zabývat e, v nadcházejícím období. Podívejte se na ebolu. Ebola to je velký mi přímá hrozba veřejnému zdraví v Evropské unii. A neexistuje žádné řešení než vytvoření eh, efektivního systému veřejného zdravotnictví v západní Africe eh, prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Čili eh, jsou to problémy evropských občanů a nelze je řešit mimo rámec mezinárodní spolupráce. Podívejte se na další věc ehm, krize migrace ve středozemním moři. Můžete se na to eh, podívat i jako eh, na hraniční otázku. Je to částečně hraniční otázka, ale je to také otázka eh, chudoby. V některých zemích je to důsledek zhroucení životního prostředí, částečně je to důsledek chudoby, částečně nedostatku bezpečnosti a konfliktu. A v všech těchto oblastech není možné si představit evropské řešení mimo rámec efektivnější mezinárodní spolupráce. A tohle je eh, vlastně eh, hlavním tématem našim, naší zprávy. Pan Brok, který eh, teď právě přišel, je tady citován po tom, co řekl po setkání s komisařkou Georgievou Hovořil jste o Ukrajině, ale v zásadě jste mm, říkal, a teď to parafrázuji, musíme napřít veškerou energii a zdroje eh, Evropské unie a čínských států eh, na, za obranu našich zájmů a, a hodnot, pokud jde o, a potřebujeme strategickou koordinaci tohoto. To je přesně ten rámec, který my aplikujeme na tu širokou množinu otázek Eh, které zkoumáme v naší zprávě. Já se pokusím eh, skončit včas a eh, řeknu tedy poměrně přímočaře to, co tvrdíme. Myslíme si, že Evropská unie má spoustu politik na místě, finanční zdroje, nástroje hodnoty, které musíme tedy řešit, ale tvrdíme, že schopnost Evropské unie jednat na mezinárodním eh, eh, scéně je eh, narušena selháním vlád. A teď máme velkou příležitost toto selhání, nebo toto selhání vládnutí tedy, mm, řešit. Myslím, že to není teoretický problém. Je to problém, který se projevuje v méně efektivní politice, než by jinak bylo možné. A my jsme zde identifikovali pět klíčových oblastí v této um, věci. My jsme, prosím, přečtěte si to, já to řeknu jenom velice ve zkratce. Evropa potřebuje se stát uh, součástí globální ekonomiky, která bude stabilní a bude se v ní sdílet prosperita. Blahobyt evropských občanů kriticky závisí na našem místě na globálních trzích a na stabilitě a sdílné prosperitě eh, těchto trhů. Podíváte-li se ovšem na evropskou politiku v oblasti obchodu, tak eh, my máme určité přístupy k regionálním obchodním ujednáním, které eh, v řadě nejchudších zemí světa nejsou vnímány i jako v zájmu těchto zemí. Máme obchodní politiku, jinými slovy, oddělenou od rozvojové politiky v oblasti například daňových úniků, což je kritická součást globálního hospodářského vládnutí. Deficit poškozuje Evropu, nahlodává její výnosové, výnosovou základnu a také působí e, krvácení zdrojů v subsaharské Africe to je eh, zdroj problémů, které eh, se nám nedaří řešit koordinovanou politikou. Pokud je o klima, o čemž hovořil pan Landru dříve, Evropa má jedny z nejambicioznějších cílů na snižování emisí oxidu uhličitého. Má důvěryhodné výsledky v některých oblastech klimatického vyjednávání, ale nemá dobré výsledky v domácí politice. Nemůžete si stanovit cíl 30% snížení emisí oxidu uhličitého a přitom mít cenu eh, oxidu uhličitého 5 dolarů za tunu v ETS. Nemůžete být eh, lídrem v eh, globálních eh, klimatických krocích a nepodporovat subsaharskou Afriku finančně při přizpůsobování se. Tady všude musíme sladit zdroje a teď je máme nesladěné. Pokud je o konflikt, tak víme, že když zkoumáme rozvoj, tak eh, řada lidí, která v současné době je pod hranicí chudoby, eh, žije v zemích, eh, kde probíhá konflikt a chudoba tam díky tomu roste nadále. A to je věc, eh, kde, Evropa, mm, kde to Evropa může změnit. Evropa má velmi dobré výsledky v eh, zprostředkování konfliktů například eh, na Filipínách a Čech, v Ačehu a nebo na východním Temoru, ale jsou další oblasti, kde náš přístup k humanitární pomoci je oddělen od eh, eh, rekonstrukce, od obnovy po eh, konfliktech. A víme, že země, které vyjdou z konfliktu, jsou citlivé na vznik dalších konfliktů nebo na relaps konfliktu. Takže musíme jim pomáhat s obnovou. Řada částí naší politiky zahraniční směřuje jinam než rozvojová politika. A to je důležité třeba i v té obnově po konfliktech. Pokud jde o kritickou oblast, jako je demokracie a lidská práva, což je docela jistě oblast, kde Evropská unie vzhledem k tomu, jak eh, se zrodila a mm, vzhledem k Evropské umluvě o lidských právech a dalším věcem, má komparativní výhodu. To jsou hodnoty, které bychom měli eh, silně prosazovat na mezinárodní scéně. Někde se nám to daří v některých případech, v některých případech, v mnoha případech nikoli. V Egyptě strategické a komerční eh, zájmy v eh, některých ohledech eh, rozhodně zatlačili lidská práva stranou. V subsaharské Africe bojujeme eh, s tím, abychom podpořili země, které tedy nerespektují lidská práva a zároveň se jim daří ekonomicky. Naším výzvou je, aby lidská práva byla v obchodní politice, v v tom, co dělají naše delegace v jednotlivých zemích, v tom, jak eh, přistupujeme k investičním dohodám a k dalším oblastem. A poslední věc, o které chceme hovořit, eh, o které chci hovořit, je chudoba a nerovnost. Hned na začátku jsem říkal, že Evropská unie potřebuje naléhavě skvětající více eh, rovnostářský vzorec světové globalizace. globalizace. To je v našem zájmu. Pokud se podíváte eh, kolem sebe, uvidíte celou řadu oblastí lidského rozvoje, eh, kde se nám, kde se nám daří. Chudoba klesá, přežití dětí stoupá a vzdělávání eh, jde nahoru. Ale také víme, že to tempo pokroku se zpomaluje a stále více lidí zaostává, dokonce i v rámci tohoto celkového pokroku. Tohle je takový globální projev problému, který, kterému čelíme v Evropě. Máme eh, prosperující země, kteří, eh, které eh, mají spoustu lidí, kteří zaostávají. Lisabonská smlouva a řada dalších instrumentů úmluv můžou zde být uplatněny tak, aby Evropa byla eh, standardním eh, nositelem nejenom boje proti absolutní chudobě, ale i nesmírné nerovnosti v oblastech, jako je eh, zdravotnictví, vzdělávání, přístup k vodě a k hygienickým podmínkám. Já jsem říkal na začátku, že my řešíme v té zprávě problém vládnutí. A souhlasím s tím, co říkal pan Underbrew. Nicméně ještě bych Dovolíte-li, eh, abych o tom hovořil eh, přímo, eh, řekl, v čem konkrétní výzvy spočívají. Myslím, že všichni z nás dobře známe problém soustavného přístupu. To není tady nic nového. My máme systém vládnutí, který ovšem vytváří nekoherentní politiku a to je problém, kterému čelíme. Cílem eh, Evropské služby pro vnější činnost eh, při jejím vytvoření bylo zajistit větší soustavnost, soustavnější politiku, ale přesto tady mám překrývající se eh, politiku mezi místo předsedkyní a vysokou zmocněnkyní, tedy zástupkyní a mm, předsednictvím. Máme 28 komisařů, kteří jsou slabě koordinováni, mají překrývající se rámce působnosti, ale nescházejí se tak, aby protlačovali nějakou, eh, nějaký soustavný program Evropy ve světě. To je výzva, kterou musíme řešit. Vysoká zástupkyně, místo předsedkyně, je už jenom dvě minuty. Ehm, vysoká eh, zmocněnkyně, místo předsedkyně se zaměřuje především na rozšíření a bezpečnost, ale my tvrdíme v té zprávě, že potřebujeme efektivnější koordinaci v eh, rámci eh, komisařů, eh, kteří budou spojovat obchod, rozvoj, investice a klima. Protože v současné době efektivita a Evropa hlas Evropy na mezinárodní scéně jsou oslabeny. Nejedná se o jenom o formální změnu vládnutí, ale o posun v politické kultuře. O tom tady hovoříme. Pokud eh, jej zajistíme, tak bych řekl, že úloha Evropského parlamentu eh, by potom eh, byla ještě efektivněji držet takovouhle koordinovatou skupinu pohromadě. A závěrem bych přišel s určitou výzvou vůči vašemu výboru podrobnosti se dočtete ve zprávě. Myslím si, že teď máme kritickou příležitost. Víme, že důvěra v evropské instituce po celé Unii se snižuje. V posledním eh, průzkumu nějaká třetina občanů vám věří a dvě třetiny nikoli. Lidé ztrácejí důvěru, když vidí, že instituce se nedobírají výsledku. V tři této příležitosti můžeme eh, začít dosahovat výsledku na mezinárodní scéně můžeme eh, zajistit, pokud přijmeme tu zprávu, obnovu důvěry a dosáhnout toho, co se tady eh, říká, a sice zajistit globální řešení a zajistit, aby Evropa byla eh, středem naplňování kolektivních globálních zájmů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto zprávu. Měli bychom také nyní řídit ty principy z této zprávy. Najdeme tu určitě materiály, které by byly dobrým tématem pro slyšení v budoucnosti. Bude zajímavé, zda vysoká představitelka bude plnit tyto závazky. Zdá se, že e, nemůžeme vést dlouhou diskuzi, ale musíme ještě také rozhodnout o rozpočtu. Máme čas pouze do tři čtvrtě na sedm. Máme tu sedm řečníků. Můžeme se domluvit, že každý dostane jednu minutu? Nebo odložíme hlasování o rozpočtu? To nejde asi. Nebo ano? Ne, takže hlasovat se bude ve 12. Takže zkusme to s jednou minutou. Paní Perinský není tady. Ano, jsem tady a jsem pan, ne paní. Já jsem e, nový europoslanec z Bulharska a jsem tady, protože jsem členem delegace Euronestu a byl jsem pozván na to předchozí slyšení. A já, e, pokud nebudete nic namítat, e, využiju pouze půl minuty, abych se zeptal pana Landeburu. E, váš pátý bod byl politika sousedství a já bych se vás chtěl zeptat na východní partnerství, protože vy jste v podstatě říkal, že naše nabídka, tedy nabídka Evropské unie, není dostatečně přesvědčivá a e, možná e, e, ani nebývá správně vykládána, protože není příliš realistická, není příliš perspektivní pro země východního partnerství, není pro ně atraktivní stát členy Evropské unie. Domníváte se, že je potřeba nějakým způsobem přehodnotit východní partnerství tak, aby se z něj stala oblast interakce se zeměmi na východ od zemí východního partnerství a ne pouze e, projekt, který má tyto země přiblížit Evropské unie, neboli jinými slovy je oddělit od jejich východních sousedů. Děkuji. Já určitě budu potřebovat pouze eh, jednu minutu. Eh, je skvělé, že eh, pan Landeburu je tady zpátky a vítám vás také, Kevine. Já si myslím, že oba dva jste možná až příliš ambiciozní, ale zároveň také možná trochu negativní, protože každopádně nějaké úspěchy jsme zaznamenali. Podle mého názoru ten problém s řízením v jako spočívá v tom, že musíme, my víme, jaké jsou ty výzvy, ale překonávání vytváří ještě další, více problémů, než kolik jich řeší. E, pokud je o ten dlouhý seznam, tak eh, co může eh, poskytnout členským státům eh, politickou vůli? Například ve schopnosti obrany nebo v oblasti rozšíření. Jak máme tedy vnuknout členským státům politickou vůli? Podle mého názoru jste vynechal důležitost multilateralismu v obchodních otázkách. Máme klasický příklad, který říká, že Evropská unie má tedy přínos v multilateralismu. Tady, tady máte určitou e, mezeru. A e, podle mého názoru e, společná zahraniční politika je ten nejmenší společný jmenovatel. Takže to je taková přátelská kritika, ale já si to přečtu s velkým zájmem a těším se na další debaty. Milí kolegové, já bych chtěla pozdravit pana Landaburu. Já jsem tu čest s ním spolupracovat před více než 15 lety při přípravách rozšíření a často jsme navštívili spolu země, které dnes jsou členské, tehdy to byly země kandidátské. Eh, mnohé jsem se tehdy naučila a to je snad stále platné ponaučení, že je nesmírně důležité snažit se mm, nevyžadovat po druhých to, co nejsme schopni provést sami. A trocha pokory a seznání vlastních slabin a mezí je často větším pozbuzením, než eh, ukazovat eh, skvělé příklady, o kterých velmi dobře víme, že nejsme schopni sami dosáhnout. Jinými slovy, pokud eh, chceme být schopni politiky vůči třetím zemím, měli bychom vsadit na kartu rovnosti mezi nimi a námi a nesnažit se vždy o prosazování našich skvělých velkých zásad a tvářit se jako, že oni nám každopádně nemohou nic dát a v něčem nás poučit. A moje poslední poznámka, pane předsedo, letošní léto ukazuje velmi bolestně, do jaké míry naše instituce jsou institucemi, které fungují dobře, když všechno se daří a jak fungují mnohem hůře, když nastanou velké problémy. Naše instituce jsou instituce do dobrého počasí, ale když se hromadí krize, tak ukazují, jak těžko a jak nelehce nalézají schudná řešení. A o tom bychom měli přemýšlet, protože to je ponaučení, které může být velmi palčivé, pokud nenalezneme odpověď. Bez mikrofonu pan Iglesias. Děkuji vám. Jsem rád, že eh, pan předseda by rád měl stejné příjmení jako já. Já je velice dobře, že eh, se zabýváte těmito otázkami. V podstatě jste řekl dvě věci. Za prvé jste řekli, že Evropa je v úpadku a za druhé, že svět se mění. Evropa ztratila svůj vliv, potřebujeme zahraniční politiku. Evropa je ekonomický obr, ale politický trpaslík a ještě horší to samozřejmě je, pokud jde o vojenské intervence. Takže potřebujeme změny, to je ten základní kontext. Jsou tu problémy, jako je fundamentalismus, otázky Ruska, chudoba, hlad, také dlouhodobé problémy v oblasti životního prostředí a také přerozdělování bohatství. A v konečném důsledku důsledku. E, proč k tomu všemu došlo? Kvůli nedostatku e, opravdové politické vůle. Je to také chyba institucí, řízení. Myslíte si, že demokracie je eh, jádrem všech problémů? To tady eh, zmizelo z vaší prezentace. Vy jste hovořil o Maastrichtu, to je v pořádku, ale všechny eh, demokratické nástroje, jako je měnová suverenita, tady chybějí. Já já jsem byl troch poněkud znepokojen vaším výrokem, že my máme Evropskou trojku, to jsou tři instituce, které v podstatě nejsou nijak odpovědné občanům. Takže tady eh, s tím problémem souvisí nedostatek demokracie. Eh, já prosím řečníky, eh, aby se drželi jedné minuty, protože slovo má paní, paní Fotiga. Thank you, Chair. Um, Mr. Lambadu, uh, Landaburu, uh, it's... Uh... Pan Landaburu, je to zajisté uh, zajímavá zpráva. Já jsem si vyšetla bohužel zatím jenom uh, to hlavní schrnutí, ale i uh, po této četbě mám ten pocit, uh, jsou tam některé věci, uh, které se těžko spochybňují, jako například nezbytnost eh, zrevidovat Evropskou bezpečnostní strategii z roku 2003. To je zřejmé, to potřebujeme. Nebo eh, je tam velice odvážná eh, poznámka, že vyhlídky na přidružení nebo dokonce rozšíření už nejsou tak přitažlivé jako eh, dříve, na konci 90. let. Ale jsou tam také eh, eh, příklady, na které bych ráda použi- použila. Našla jsem tam jenom jediné slovo solidarita, když jste hovořil o potřebě řešit nelegální přestěhovalectví. A za druhé, Hovořil jste o vlastech geo, geopolitických e, výzvách, o skutečných geopolitických problémech, které si vyžadují naši, e, naš společný sladěný přístup. A, a Rusko a neoimperiální politika a tam e, chybí z toho katalogu. Samozřejmě jsou tam mm, části, kde hovoříte o, o, o Rusku a jeho o, politice. Nicméně Ukrajina je jenom součástí e, dlouhodobého, velice e, e, přesného a konsekventního soustavného ruského přístupu k jeho bezprostředním sousedům. Do určité míry Některé eh, země z Jižního Kavkazu mají eh, ten pocit, že Evropská unie už není tak atraktivní. Oni eh, se, nebo dříve cítili, teď se možná také cítí, opuštěné, takže musíme velice soustavně zmiňovat tyto problémy. Možná, že hlubší integrace není řešení, jak bychom tyto problémy mohli odstranit.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 Pane Landeboru, pane Vodkinci, já jsem velice ocenila vaše zprávy, s velkou řadou toho, co jste říkali, souhlasím. Ústřední otázka je eh, nerovnost, a to nejen eh, ve vnějším světě, ale i uvnitř Evropské unie, a to úzce souvisí s nedostatkem demokracie. Eh, vy kladete důraz také na daňové úniky, ale opomíjíte další otázku, která je podle mě neméně důležitá, a to jsou jaderné kapacity v energetice, protože si neumíme eh, představit energetický trh, eh, pokud nebudou vyřešeny také eh, jaderné otázky. V energetice tedy, ne pouze v bezpečnosti. A další otázka, kterou tu nevidím, je koherentnost našich akcí navenek. tedy CSTP a CSFP. Podle mého názoru eh, neproběhl žádný pokus to nějakým způsobem skoordinovat. Eh, a to ani ze strany komise, která proto má mnoho vysvětlení, do kterých nebudu zabíhat. Nikdo se o to opravdu nepokusil, ale je možné jednat koherentně, když už tu zkoumáme eh, žád, otázky globálního řízení, tedy reformu Rady bezpečnosti OSN to, s tím také, to také souvisí s tou jadernou otázkou, eh, jak víte. Děkuji. Pane předsedo, eh, já si beru slovo jakožto náhradník v tomto výboru a místo předseda výboru pro rozvoj. Eh, je to vynikající zpráva, já ji vítám. Opravdu musíme posílit globální roli Evropské unie a podle mého názoru bychom se měli soustředit na oblasti, kde už jsme vůči silou ve světě, a to je obchod, rozvoj a životní prostředí. Je opravdu zapotřebí koordinace, protože eh, ta, tyto oblasti jsou vzájemně provázané. Pan Watkins hovořil o lepší koordinaci uvnitř komise a já si myslím, že v parlamentu bychom mohli začít tím, že v tomto výboru e, vypracujeme zprávu z vlastní iniciativy o globální roli Evropské unie a e, a to ve spolupráci s dalšími příslušnými výbory. Hovořil jsem 50 vteřin, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám velice krátkou otázku na naše hosty. Chtěl bych se zmínit o prohlášeních předsedy Junckera, který říkal, že v příštích pěti letech nedojde k žádnému rozšiřování. A já bych se chtěl zeptat na politický dopad eh, tohoto jeho prohlášení eh, v regionu západního Balkánu anebo ve státech, které eh, se usilovně snažili implementovat reformy a podepisovat asociační dohody. Takovou zemí je Moldavská republika. V červnu proběhnou volby a jaký si myslíte, že bude dopad Junckerova prohlášení v, Repu- v Moldavské republice? Děkuji. Vypadáte velice, že to myslíte vážně, když říkáte, že mám mluvit jednu minutu, tak já dodržím jednu minutu. Já souhlasím s velkou e, většinou e, vašich výroků. Ano, samozřejmě e, měli bychom dodržovat zásadu pokory a solidarity a neměli bychom být přehnaně ambiciozní. Nicméně měli bychom být reálně ambiciozní. A je prostým faktem, že v mnoha oblastech ty praktické volby ne, ne, že vlády neprovádějí ty praktické volby. Máme země, jako je Mali, Jižní Sudan, Středoafrická republika, kde nedostatek integrovaného přístupu mezi humanitární pomocí a zahraničně politickou agendou eh, podkopávají eh, roli Evropské unie v těchto oblastech. Pokud jde o klimatické změny, eh, tak byly podniknuty určité kroky k celoevropskému přístupu, například zavedení uhlíkového trhu. To bylo navázáno na evropské cíle, aby to posílilo důvěryhodnost. Mně se velice líbí ten návrh pana místopředsedy výboru DEVE. Já si myslím, že by bylo dobré vypracovat zprávu, která by vytyčila naše ambice a měla by být vypracována na bázi několika výborů. To by mohl být základní stavební kámen toho, o čem hovoříme, protože jakmile vznikne takováto zpráva, tak bude zcela jasné, že ty cíle a politiky je možné plnit pouze jiným přístupem k řízení Pan Howitt také si myslím, že správně řekl, že teď není e, čas na nějaké vzdušné zámky, musíme e, být praktičtí. A v mnoha oblastech, jako je obchodní politika, klimatická politika, a také program po roce 2015. Tam má Evropa reálné příležitosti stát se globální vůdčí silou. A myslím si, že ta zpráva, o které jste hovořil, by k tomu vytvořila dobrý, do, dobrou příležitost. Takže hovořil jsem dvě minuty 19 vteřin. Za minutu. Za prvé díky za obecné připomínky ukazují, že pokud jde o závěry, neexistují zásadní rozpory. Za druhé, soustředím se na poznámku pana Hovita. Jak to zajistit, aby politická vůla šla správným směrem? Jak vyjádřit tuto politickou vůli? Úloha evropských institucí, ať už je to parlament nebo komise, je za prvé provádět eh, jasnozřivé analýzy mezinárodní situace a politické reality, tak, aby byli občané informováni a také vlády členských států, aby byly v tomto směru správně analyzovány tyto iniciativy, aby tyto iniciativy mohly být prosazeny a také za druhé, abychom v situaci, kdy by bylo více politické vůle pro větší politickou integraci, tedy předkládat návrhy a jednat o nich nikoli v uzavřených kruzích think tanků, ale v institucích a v jednotlivých zemích, ve vašich politických stranách. Hovoří se dost o Evropě ve vašich politických stranách. I v mé straně, také jsem součástí politické strany. A budeme důvěryhodní a blížší občanům, pokud budeme předkládat konkrétní návrhy, které budou znamenat eh, mobilizaci. A pokaždé, když Evropa šla kupředu, tak to bylo na základě myšlenek a na základě schody mužů a žen, kteří se dohodli, že je třeba jít kupředu. To je možné a je třeba to udělat. A jedna odpověď pana, panu Iglesias, nemohu přijmout, že by se řeklo, že trojka je jedním z hlavních nástrojů činnosti Evropské unie. Parlament, Evropský parlament je mnohem důležitější a není možné karikovat Evropu tímto způsobem. Máme povinnost přilákat sympatie našich občanů a většina evropských občanů si přeje, aby Evropská unie byla silnější, aby obhajovala na, naše hodnoty a lidská práva. Eh, děkuji oběma eh, pánům. Eh, já si myslím, že by bylo dobré, že jsme diskuzi dokončili. Je to velice všeobecná zpráva a je potřeba ještě se zamyslet, jakým způsobem na ní navážeme a zjistit, jestli je, e, máme materiály na to, abychom vypracovali takovou nějakou e, zprávu několika výborů. Podle mého názoru je jasné, že e, zahraniční politika se značně dotýká také hospodářské politiky a klimatické politiky a je na nich závislá a je potřeba ji vnímat tedy v souvislostech. Takže e, ještě zvážíme, e, jaké budou praktické důsledky vašich studií pro naši práci ve výboru. Takže ještě jednou vám děkuji a přeji vám hodně zdaru. No, no? Ciao tak vážení kolegové, musíme se nyní eh, přesunout k otázce rozpočtu. Budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Chce k tomu něco říci pan zpravodaj? Pan Balčítis. Děkuji vám, pane předsedo. Já vím, že máme pouze pět minut a nemám e, nic důležitého, co bych chtěl říci, takže bych chtěl poděkovat všem koordinátorům politických skupin, stínovým zpravodajům. E, podal jsem 56 pozměňovacích návrhů a snažím se zredukovat škrty, které navrhuje rada. E, teď se dlouho diskutuje o různých problémech a my musíme vyvážit naše přání oproti našim finančním možnostem. E, vy jste si mohli přečíst mé stanovisko i stanoviska ostatních skupin a e, já mám velkou radost, že se nám povedlo dosáhnout kompromisu v některých obtížných otázkách chtěl bych poukázat na pozměňovací návrh číslo 11 pana Predy, který se týká zastoupení v Iránu. Tady se nám povedlo dospět ke kompromisu. Nemůžu podpořit pozměňovací návrh paní Luzin, která by chtěla ukončit financování policejní mise v Kosovu a která by chtěla zrušit agenturu Frontex a místo toho se zaměřit na civilní mise a pomoc. V dnešní době potřebujeme adekvátní finanční zdroje na plnění našich závazků. A ještě k těm pozměňovacím návrhům chci říci, že jsme vypracovali pozměňovací návrhy ohledně středomorských zemí, se kterým pan Preda souhlasil a ten další podal pan Mecerič a to je dodatečných 10 milionů pro Palestínu. Já podpořím návrh paní Čakes eh, ohledně kapitoly 501 a 5012 tedy eh, Maroko, Západní Sahara, Izrael a Palestina. Eh, tady eh, chceme zpřesnit formulaci, požadujeme více jasnosti a chtěl bych požádat autory pozměňovacích návrhů, aby ještě jednou promysleli formulace tedy kdo bude mít na starosti ty pozměňovací návrhy. Dále je tu pozměňovací návrh ohledně studijního centra na Ukrajině v Charkově. Tady se navrhuje eh, změnit jméno a sice na eh, studijní centrum eh, pro Rusko a Ukrajinu. Jestliže paní Harms bude souhlasit s drobnými úpravami, tak budeme moci podpořit její návrh. Tak to je všechno, co, chtěl, co jsem chtěl říci, pane předsedo, k návrhu rozpočtu pro rok 2015. Děkuji. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože máme hned nyní schůzku se stínovými zpravodaji a věřím, že bude možné nalézt kompromis, zejména pokud je o delegaci v Iránu. To je věc asi nejcitlivější. Pro nás chci říci, že my jsme vycházeli z myšlenky, že třeba zajistit finančně nejdůležitější priority. A v tomto směru nám záleží na tom, aby financování krizí v našem sousedství se nesnížilo oproti letošnímu roku. Tedy neměli bychom poskytovat méně prostředků pro tyto akce. A za druhé, sledování voleb. To je citlivý bod. Otázka je, zda bychom měli jít eh, nad rámec roku 2014. Kromě toho tu jsou pilotní projekty, na kterých nám velmi záleží, zejména projekt eh, kolegy Gálera o společné obrané a bezpečnostní politice, dále projekt kolegy Salafranky, pokud je o pašování drog v Latinské Americe a za třetí pilotní projekt navržený předsedou Brokem, týkající se přechodu a souvisejících procesů v sousedních zemích zejména v Bělorusku. Věřím, že dospějeme k dohodě a naše hlasování nebude rozporné. Dívám se na kolegu Hawita, pokud jde o ty drobné otázky, které nejsou dořešeny. Děkuji. Thanks. I think that... Děkuji vám. Já si myslím, že teď je dobrá chvíle na to, abychom se zamysleli nad prioritami. Protože máme nedostatek peněz a krize nás nutí k zamyšlení nad tím, jak peníze využíváme. Momentálně probíhá v našem sousedství celá řada krizí a my na ně musíme brát ohled. Chtěla bych zdůraznit, že naší prioritou je politika východního sousedství a také bychom se měli shodnout na navýšení prostředků e, pro Palestinu, protože to je z humanitárního hlediska velice problematická oblast. Děkuji všem kolegům za dobrou spolupráci. Já jsem chtěl mlčet, ale teď si nemůžu pomoci po, té, po tom, co řekl pan Preda, ale vezmu to velice rychle. Za prvé, eh, Gratuluji panu Balčitisovi za skvělou práci, je to velice těžké, takhle brzy po volbách eh, se eh, zapracovat, opravdu se vám to povedlo výborně a na následující zkusce určitě budete úspěšný. Pokud jde o ty spory ohledně e, zastoupení v Iránu, tak my bychom rádi e, vytvořili e, stálou delegaci a já zcela chápu argumentaci EPP, která chce odložit toto rozhodnutí a jmenovat zatím pouze dočasně v závislosti na výsledcích rozhovorů s Iránem.

mít v Iránu delegaci by znamenalo e, zvýšit pravděpodobnost na e, úspěch. Takže je otázka, jestli tady nelze pouze o různé výklady. My jsme našim přátelům z EPP nabídli, že budem, se zdržíme hlasování u jejich pozměňovacích návrhů, což by znamenalo, že pozměňovací návrh EPP přijde a to je velice férová nabídka a já doufám, že EPP e, je potom připravena nenapadat ty čísla v našich pozměňovacích pozměňovacích návrzích a doufám, že, se, že tímto způsobem to bude zajištěno. Uh. Zcela nepřekvapivě skupina ECR je proti eh, jakémukoliv navyšování prostředků na zahraniční politiku e- Evropské unie. My se domníváme, že je tu stále ještě prostor ke škrtům, zejména v době eh, politiky úspornosti v celé řadě členských států. Takže my jsme proti požadavkům na zvýšení rozpočtu, akceptujeme, že jsou tu určité výjimečné oblasti, tak jak to zmínil jeden kolega, jako je východní partnerství a zejména Ukrajina. Tam je zapotřebí Eh, humanitární pomoci a dále také v severní Africe, Syrii a Iráku. Tam by se daly rozpočty upravovat, ale jinak celkově podporujeme eh, pozici rady a tedy škrty. Eh, pokud jde o otázku Iránu, tak to je velice citlivá otázka. Na obo, obě strany mají silné argumenty. Nicméně moje politická skupina je toho názoru, že teď na to není vhodná doba a vyslalo by by špatný signál do Teheránu, kdybychom zřídili úplnou stálou eh, delegaci. Je možné, že se to změní a že eh, nějakými komunikačními kanály eh, budeme moci komunikovat s vládou, zejména ohledně toho, co se děje na severu Iráku, tedy boje s islámským státem. My tedy podpoříme to odstranění v pozměňovacím návrhu, ale je možné, že situace se v budoucnu změní, ale zatím zatím eh, Irán je podle našeho názoru není dostatečně zreformovaný a eh, demokratický a eh, není příliš přesvědčivý ve svých snahách opustit jaderný program, takže si myslíme, že bychom neměli dělat nic, co by si Teherán mohl vyložit jako zlepšení diplomatických vztahů s Teheránem. Ano, eh, už tu byla zmíněna otázka priorit, už o ní hovořili jiní kolegové. A eh, podle našeho názoru rozpočet Evropské unie je čím dál netransparentnějším a eh, čím dál více zvýhodňuje militarismus a e, zbrojní průmysl, zbrojní výzkum a prosazování e, geostrategických a ekonomických zájmů Evropské unie. A to jde na úkor humanitární nouzové pomoci a rozvojové spolupráce, respektive rozvojové pomoci. A z tohoto pohledu e, na jedné straně tady jsou velké možnosti škrtů a na druhé straně také velké jaksi naléhavé oblasti. Tak, eh, takový je charakter našich pozměňovacích návrhů a eh, právě tak je možné eh, škrtat v oblasti nástrojů na stability a smíru na, Evr- na Ukrajině. Také tu vidíme značné navýšení demilitarizačních opatření a rozvojové pomoci. Už také bylo hovořeno o nutnosti akutní naléhavé pomoci v palestinské oblasti a ta má samozřejmě naši podporu. Děkuji. Já jsem se teď dozvěděl, že evropské eh, instituce eh, jsou s faktorem stability na Ukrajině a ne ruské tanky. To jste se opravdu dozvěděl, nebo eh, to je cynismus? Ne, to je sarkazmus, říká pan předseda, a ne cynismus. Pan Preda má ještě poznámku. A potom si to vyjasníme zítra před hlasování. Já bych se tedy chtěl ještě zeptat ohledně e, pozměňovacích návrhů paní Harms, tedy Evropské centrum ruských studií pro, v Charkově. Eh, jak se potom tento institut bude jmenovat v Rusku? Bude to eh, Evropské studium pro ukrajinská studia, anebo také pro ruská? Možná by eh, mohl do zítřka někdo najít odpověď. Je to pouze taková logická otázka. Ich bedanke mich sehr herzlich. Äh, wir sehen uns morgen früh 9 um Uhr. Tak já vám srdečně děkuji a uvidíme se zítra v 9 hodin s italskou ministriní zahraničí. Přeji vám hezký večer. A rozšířené předsednictvo se sejde už v 8 hodin. diesen Titel vor, Center for Ukraine and Russian Relations. Ja.